Právě budeme pokračovat podle pořadu jednání a to jsou prohlášení Rady a Komise ohledně víceletého programu na léta 2010 a 14 ohledně prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, takzvaný štokholmský program. Jménem Rady paní Ask. Herr talman för Europaparlamentet, ärade utskottsordföranden. Děkuji vám, pane mm, předsedající Vážené poslankyně a poslanci, na Evropské radě 10. 11. prosince eh, bude schválen nový víceletý program eh, pro svobodu, bezpečnost a spravedlnosti, který nahradí hákský program z roku 2004. Tento nový program Ehm, už byl dlouho připravován poslední dva roky takzvanými skupinami pro budoucnost. Program se zakládá na sdělení komise, ale také na mnoha stanoviscích vzešlých z národních parlamentů, z občanské společnosti a z mnoha evropských orgánů, které se též tohoto procesu účastnily. Tento program je též výsledkem mnoha kontaktů a jednání s členskými státy Evropské unie a také s Evropským parlamentem tež spočívá eh, na eh, základě pozice eh, Evropského parlamentu. Evropský parlament tedy hrál velikou úlohu a bude mít další, ještě širší úlohu díky Lisabonské smlouvě. Programy z Tampere a z Hágu představují vždy krok vpřed pro bezpečnost, svobodu a spravedlnost ale před Evropou leží ještě celá řada výzev, kterým je třeba se postavit. Lisabonská smlouva nám umožňuje eh, nové eh, příležitosti k jednání. Nový víceletý program, tento stokholmský program, se bude zakládat na nových možnostech poskytovaných Lisabonskou smlouvou. Vize stokholmského programu spočívá v tom, že Evropa má být otevřenější a bezpečnější a budou se v ní hájit práva jednotlivců, občanů, potřeby občanů musí být východiskem mnohem více než v minulosti pro spolupráci v naší společné budoucnosti. Jde nám o občany a Evropa musí spolupracovat tak, abychom dodávali bezpečí a spravedlnost našim občanům. Musíme si v reálném životě klást otázky a zaměřit se na konkrétní opatření, která budou mít přidanou hodnotu pro všední život občanů. A proto spolupráce v této oblasti se musí zakladat na lepší vyváženosti a na lepších opatřeních, které budou vytvářet bezpečnější Evropu, a Evropu, která bere v úvahu též práva jednotlivců. Boj proti kriminalitě je nesmírně důležitý. Právě to očekávají občané od spolupráce v Evropské unii. Proto je zapotřebí usnadnit boj proti eh, nadnárodní kriminalitě, nicméně také zajistit svobodu a bezpečí. Jak už jsem několikrát řekla v Evropském parlamentu, opatření zaměřená na dosažení vyšší bezpečnosti a na eh, zajištění spravedlnosti a právního státu musí jít ruku v ruce a je to také reálně možné. Co se týče eh, boje s přezraničním eh, zločinem, jsou tu obrovské výzvy, které před námi leží, protože se obchoduje s drogami, obchoduje se s lidskými bytostmi, je tu terorismus. To všechno jsou hrozby existující na našem kontinentě, jsou to i nové druhy kriminality, například internetová kriminalita. Nesmíme dopustit, aby hranice blokovaly orgány eh, prosazující eh, právo v boji proti kriminalitě. A proto jsme eh, rozvinuli tuto spolupráci, nicméně čeká nás ještě mnohé dokonat, abychom dosáhli trestně právní a policejní mm, spolupráce, která bude mnohem hlubší. Máme společné problémy, měli bychom nacházet společná řešení. Existuje tu Eh, mm, výměna informací mezi policejními složkami, jsou to určité základní dohody, které už řeší tyto problémy. Eh, hlavní složkou boje proti eh, kriminalitě samozřejmě je také informační systém, v němž lze optimálním způsobem si tyto informace vyměňovat a sdílet. To znamená, že třeba standardizovat výměnu informací v Evropě. A je také velice důležité zajistit to, aby výměna informací zohledňovala eh, požadavky na ochranu osobních údajů a bezpečnost osobních údajů, aby se nezbíralo více informací, než je nutné eh, k dosažení cíle. Nám jde o to, aby Evropa byla bezpečná v níž nadnárodní a přeshraniční kriminalita eh, bude poražena, v níž budeme chránit osobní údaje. To je možné jen pokud se budeme zabývat oběma těmito aspekty a je třeba najít správnou rovnováhu mezi jednotlivými opatřeními. Princip vzájemného uznávání eh, musí být základem pro soudní spolupráci, aby umožnila členským státům přijímat a vykonávat eh, rozsudky soudů z jiných členských států. To ovšem vyžaduje vzájemnou důvěru v soudní systémy a také Eh, důvěru v národní orgány a znamená to, že eh, musí mít důvěru ohledně daných rozhodnutí i občané. Proto je zapotřebí také šířit eh, znalosti soudních systémů, čeho se dosáhnout různými programy výměn a dobrými sítěmi informačními, eh, kterými se mohou dané osoby kontaktovat a eh, mohou si vyměňovat eh, znalosti. Jedná se o velice jednoduché základní e, věci, které chceme zajistit občanům, například hovořit známým jazykem, pochopit to, oč, oč se jedná, jaké jsou hlavní body obvinění, a jaké, e, jaká práva má obviněný či obžalovaný v trestně právním sporu. A právě proto my připravujeme uh, takový, mm, takovou roadmap, eh, eh, která by stanovila, jaká práva mají obvinění v trestním eh, procesu. A tím se také zabývá stokholmský program, protože my se zabýváme v tomto programu i obětmi kriminality. Eh, oběti eh, trestného činu eh, ve svém státě či v jiném státě musí obdržet informace v jazyce, kterému rozumějí a musí být chráněny před, v průběhu i po skončení soudního procesu. Oběti kriminality musí také obdržet očkodné odpovídající způsobené újmě. A také tu jsou otázky občanského práva, které stále více se týkají každodenního života občanů. Například je to e, dohled nad nařízením Brusel 1 ohledně vykonávání e, soudních rozhodnutí z jiných členských států. E, může se to zdát velice technická odborná otázka, nicméně pro občany je to velice zásadní věc. Jedním z velice důležitých bodů je předcházení Eh, exekucí. Eh, je to doložka o eh, vykonatelnosti. To je, doposud je celá procedura velice náročná a my chceme předejít předejít takovému to zrušení Jedná se o velice důležitá témata, o kterých hovořila, hovořil nejen Švédsko, jiné členské státy. A já vám chci ještě poděkovat za pozornost. S velkou pozorností budu sledovat vaši eh, rozpravu a odpovídat na vaše dotazy. Ale ze všeho nejdříve chci ještě předat slovo Tobě Sibilstromovi, mému kolegovi, který bude hovořit o otázkách, které se týkají azylu a migrace, což je také důležitá součást stokholmského programu. Äh, Pane předsedo, vážení poslanci, já bych chtěl nejprve poděkovat Evropskému parlamentu za velmi dobrou spolupráci týkající se eh, Evropského úřadu pro azylové otázky. Víme, že ještě zbývá vyřešit několik eh, technických otázek, ale myslím, že velmi brzy bude moci tento úřad začít fungovat. Rada se na tento vývoj dívá velmi pozitivně a velmi se Máme velkou radost z takto poslední spolupráce Evropského parlamentu. Myslím, že tím by se nám mělo podařit dosáhnout výsledků, které jsme se stanovili také ve světle vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. Tím získáme možnost rychlejšího, efektivnějšího rozhodování. A tento podborný úřad pro azylové otázky by měl být velmi dobrým nástrojem a měl by zajistit lepší rozhodování. Teď budeme hovořit o pětiletém programu v oblasti vnitra a spravedlnosti a já bych chtěl říci, že v posledních letech této oblasti a oblasti azylu a migrace došlo k celé řadě rozhodnutí. Například je teď možné přijímat legislativu společně eh, a také budeme moci prohloubit náš společný azylový systém. Víme, že to jsou všechno věci, které v tom hákském a tamperském programu, které jsme měli předtím, už byly uvedeny. Také byl loni schválen tzv. pakt, Evropský pakt pro azyl a migraci. A teď jde o to, aby tyto iniciativy byly dotaženy do, kon, do konce. Měli bychom pokračovat v této politice a výchozím bodem naší strategie bude mít dobře řízenou migraci a to se bude týkat celé řady aktor, aktérů, jednak členských států, také evropských institucí i zemí původu a azylantů, no, migrantů samotných. A pokud budeme chtít splnit lisabonské cíle, tedy aby Evropa byla dynamičtěji, dynamičtější ekonomicky a byla konkurenceschopná, tak budeme moci přilákat kvalitní pracovní síly do Evropy to ale souvisí také s demografickými změnami, kterým Evropa čelí. A mezinárodní dimenze migrace se odvíjí od spolupráce mezi státy původu a transitními státy. To je naprosto zásadní pro další vývoj v oblasti migrace a to se tedy objevuje i v Lisabonském programu. Jde o to, jak vytvářet partnerství pro mobilitu těchto občanů a propojení této otázky se podporou rozvoje ve státech původu bude naprosto zásadní. Jde o to, abychom si uvědomili, že migrace může mít i pozitivní dopady a abychom jich měli správně využívat. Během práce na stokholmském programu vyšlo najevo, že členské státy chtějí eh, intenzivně bojovat proti nelegální migraci, chtějí mít také efektivnější návratovou politiku, to s tím vším také souvisí a je naprosto bez pochyb, že Frontex v této souvislosti může sehrát velmi důležitou roli. A proto chceme, aby české státy souhlasilo s posílením činnosti Frontexu. Víme, že také spolupráce s transitními a zeměmi původu je důležitá, protože bez jejich spolupráce nemůžeme bojovat proti nelegálnímu přistěhovalectví. Víme, že eh, existuje celá řada bezpečnostních opatření, které se musí provádět a že také nemůžeme neustále prodlužovat azylové řízení žadatelů o azyl. Víme, že máme azylové právo na to, abychom chránili některé zejména ohrožené skupiny, abychom také pomohli dětem, migrantům. Za to všichni máme zodpovědnost. A o těchto otázkách se ve stokholmském programu také hovoří. Žádné druhé řešení neexistuje. Musíme se ale snažit o to, aby řešení, které zvolíme, bylo dlouhodobě udržitelné, aby odpovídalo globálním trendům v oblasti migrace. A já si myslím, že právě spolupráce s třetími státy bude v tomto směru nejdůležitější. A bude potřeba si uvědomit, že tyto státy Některé státy se potýkají s obzvlášť vysokým počtem žadatelů o azyl, těm budeme moci nějakým způsobem pomoci na základě solidarity a musíme je podpořit budování kapacit. Musí být posílena činnost Frontexu, ten by měl mít větší roli při navracení migrantů do zemí původu. Měli bychom projevit více solidarity s těmi čínskými státy, kterých se to dotýká nejvíce, ale také s těmi státy, které jsou nejvíce vystaveny tlaku a musíme také dát eh, jasně najevo, že Musíme mít plošná opatření, která jsou dlouhodobě udržitelná. A ve stokomském programu je jasně uveden cíl, který říká, že roku 2017 by měl zvyknout evropský společný asilový systém, který by měl mít jasně vymezené funkce a který by měl zajistit, že žadatelé o azyl budou mít stejné zacházení ve všech našich členských státech. A abychom to mohli dosáhnout, budeme mít budeme muset mít velmi dobře prakticky fungující spolupráci a proto si myslím, že Evropský úřad pro asilové otázky v tom se hraje zásadní roli. A musíme si být také vnější dimenzi a migrační toky, například uprchlíků z některých států. A to všechno jsou aspekty, které chtějí řešit eh, členské státy a chtějí, aby se odrazily ve stokholmském programu. České státy se rozhodly, že roku 2012 bude mít společný asilový systém, ale aby to bylo vůbec možné, tak musí velmi dobře ještě spolupracovat komise i Evropský parlament. Je potřeba schválit celou řadu legislativních návrhů, tak, aby práce na této otázce mohla postoupit kupředu. Takže spolupráce v oblasti vnitra a spravedlnosti a také vnější dimenze EU. To jsou všechno čím dál důležitější věci. A to nejenom v oblasti migrace a azylu. A role EU jako globálního aktéra v této oblasti musí být posílena. Musíme se zaměřovat na spolupráce a partnerství se třetími státy. Vnější dimenze v této oblasti se musí dále rozvíjet. To jsou hlavní rysy návrhu předsednictví, tedy stokomského programu. My budeme dále vést jednání vedoucí ke schválení tohoto programu a doufáme, že se nám to během několika týdnů podaří. A ještě na závěr několik slov k Lisabonské smlouvě. V nové smlouvě dochází k značným změnám v oblasti bezpečnosti a základních práv. Mění se tady právní základy. Vzniká takzvaný regulační legislativní postup který dává Evropskému parlamentu posílenou pravomoc eh, eh, při přijímání legislativy eh, v celé řadě oblastí. Ministrině Ask i já se těšíme tím pádem na spolupráci s vámi a doufám, že i národní parlamenty, které díky Lisabonské smlouvě mají nové kompetence, se zapojí do vykonávání demokratické kontroly. Děkuji vám za pozornost a rád si vyslechnu vaše připomínky a zodpovím vaše otázky. Děkuji. Já děkuji, pane Bilstrome. Jménem komise, pan komisař Baro, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Po této skvělé informaci, no, prezentaci, kterou jsme si vyslechli od švédských ministrů, myslím, že mohu být velmi stručný a Eh, zmínit se o těch hlavních eh, věcech. Já bych chtěl nejprve poděkovat švédskému předsednictví za to, že eh, se ve svém sdělení drželi duchu z dokonského programu a zaměřili se na hlavní rysy, které by měly pomoci evropským občanům. A doufáme, že tento text, který by měl být přijat na příští radě ministrů pro vnitra a spravedlnost a předložen Evropské radě v prosinci, bude text, který bude ambiciozní, vyvážený a samozřejmě také bude odpovídat eh, nové institucionální rovnováze. Vy nyní budete eh, spolu zákonodárci v této oblasti vnitra a je tedy pravda, že tato zvýšená role Evropského parlamentu eh, se bude odrážet v tomto eh, rozhodovacím procesu. A bude to také znamenat, že národní parlamenty budou moci lépe kontrolovat eh, kroky svých vlád. Takže v této velké oblasti spravedlnosti, bezpečnosti a svobody tím máme příležitost, aby eh, se více zapojili zákonodárci na evropské i národní úrovni. Chtěl bych zdůraznit několik hlavních věcí ve vašem dokumentu kladete velký důraz na dodržování základních práv. Máte pravdu, že je potřeba zdůraznit eh, svobodu pohybu, to je velký výdobytek evropské integrace a nemůže to být v žádném případě spochybňováno. Co se týče základních práv, díky Lisabonské smlouvě jsme učinili dva velké pokroky. Jednak je to Charta základních práv, která bude závazná a je otevřená cesta také pro eh, přestoupení nebo s komunitarizaci Evropské umluvy o lidských právech. A jak vyplývá také z vaší prezentace, je potřeba, abychom měli kompletní program ochrany osobních údajů, který bude zajištěn nejlepšími možnými technologiemi a Evropská komise v roce 2010 předloží svůj návrh týkající se této oblasti. Jsem také toho názoru, že bychom tomuto eh, režimu měli vystavit všechny oblasti politiky Evropské unie. Hovořili jste také o ochraně dětí, a my jsme se švédským předsednictvím slavili 20. výročí přijetí ehm, úmluvy Spojených národů o právech dítěte. A my předložíme akční plán o o nezletilých bez doprovodu. A víme, že také musíme zintenzivnit boj proti všem druhům diskriminace a snažit se o zrovnoprávění žen a mužů. Jsem také velmi rád, že komise i parlament mají stejný konstantní názor na tyto otázky. Jde o volný pohyb, eh, volební práva, konsulární ochrana to jsou všechno oblasti, kde nyní můžeme přistoupit k aplikaci konkrétních opatření. Lisabonská smlouva umožňuje také předkládání občanských iniciativ a komise právě k této věci předložila zelenou knihu a její eh, nebo výsledky konzultací budou předloženy v první polovině roku 2010. Jak eh, velmi dobře řekla paní ministrině Ask. Budeme se muset postarat o to, aby soudci ve členských státech měli nebo působili v jednotné evropské kultuře eh, právní. A to může probíhat pouze prostřednictvím vzdělávání a ve stockholmském programu je stanoven požadavek, aby polovina soudců a státních zástupců v Evropské unii eh, získali eh, vzdělání v jiném členském státě nebo se zúčastnili nějakého evropského programu vzdělávacího. Hovoříte také o tom, že je potřeba usnadnit přístup ke spravedlnosti a podpořit eh, dobré ekonomické fungování. Hovoříte také o ochraně obětí, obětí domácího násilí nebo obětí terorismu. A komise i k těmto otázkám předloží návrhy a bude se snažit využít těch nových příležitostí, které nám dává Lisabonská smlouva. Co se týče oblasti bezpečnosti a ochrany občanů, vy jste hovořila a o řízení hranic, o nové bezpečnostní e, architektuře a jak e, velmi dobře řekla paní ministrině Ask, Tokomský program obsahuje skutečnou strategii zajišťující vnitřní bezpečnost Evropské unie. Samozřejmě, že to je strategie, která dodržuje základní práva a doplňuje vnější bezpečnostní strategii tato globální e, strategie týkající se vnitřní bezpečnosti se opírá o justiční a policejní spolupráce a také společné řízení přístupu na evropské území. A jak eh, také říkal ministr Bilström, evropská migrační a zelová politika by měla být dlouhodobě udržitelná, tak abychom optimalizovali přispění migrantů k našemu ekonomickému a sociálnímu životu. Měli bychom nabídnout jasný status pro legální přistěhovalce. Měli bychom také se usilovat o snížení nelegální přistěhovalství, nelegálního přistěhovalectví a postarat se o zajištění ochrany uprchlíků a to všechno je propojeno s společným systémem řízení migrace. Co se týče asilového systému, tady se připojí k tomu, že je potřeba vyjádřit solidaritu s členskými státy, které jsou postiženy nejvíce přílivem žadatelů o azyl. Evropský prostor by měl být společný, měl by nabízet ochranu a solidaritu na základě dodržování základních práv a na základě naší vysoké úrovně ochrany a azyl by měl fungovat na základě stejných kritérií v celé Evropě, jak říkal pan Bilstrem. A solidarita mezi čínskými státy eh, by měla být plně podpořena. Víme, že tento společný prostor spravedlnosti a svobody vyžaduje také velmi silnou vnější a koherentní dimenzi. Několikrát jste se ve svém dokumentu rozhodli eh, zmínit no, důraz, na monitoring a vyhodnocení. I my eh, jsme stejného názoru, měli bychom snížit počet eh, případů rozporu mezi normami, které jsou přijímány na evropské úrovni a jejich praktickou aplikací na úrovni národní. Měli bychom se také zamyslet nad potenciálním dopadem legislativních návrhů na občany. Měli bychom také zlepšit využití různých evaluačních nástrojů, které máme k dispozici. A na závěr chci říci, že komise se plně podílí na jednání ohledně stokonského programu. Už jsem několikrát řekl, že jsem byl velmi spokojen se spolupráci se švédským předsednictvím Myslím, že na základě toho vznikla solidní, kvalitní práce a samozřejmě stanovisko Evropského parlamentu je pro nás také důležité v těchto posledních týdnech, které nás ještě dělí od přijetí stokholmského programu Evropskou radou v prosinci. Děkuji vám za to srdečně a i já bych vás chtěl ujistit o tom, že si vyslechnu vaše připomínky a otázky s velkým zájmem push. Děkuji, pane komisaři. A nyní otevírám debatu v rámci jednotlivých politických frakcí. V prvé řadě pan Weber, prosím. Pane předsedo, pane místopředsedo, já už v tomto parlamentu pracuji několik let na této oblasti a proto je pro mě dnes velkou radostí, že můžeme hovořit o programu, který by měl stanovit naši činnost na příštích pět let a že jsme zapojeni do rozhodování o těchto otázkách. Víme, že teď diskutujeme o tématech, které se přímo dotýkají našich občanů a občané očekávají v této oblasti více Evropy. A tak tomu není ve všech oblastech, ale v této oblasti ano, občané požadují jasnou odpověď na jejich obavy. A proto bych chtěl velmi stručně popsat změny, ke kterým dochází eh, na základě Lisabonské smlouvy. Jednak je to spolupráce s radou. Máme tady vždy zástupce rady, kteří nám říkají, že parlament je velmi důležitý, že s ním potřeba spolupracovat ale když už svou funkci předsedy rady nevykonávají, tak o tom mluvit přestanou. A my už nebudeme muset požadovat, aby rada, podobně jako tomu bylo u SWIFTu, nás konzultovala. V budoucnosti už tomu tak nebude. Teď jsem zvolil příklad, který ilustroval tu špatnou důvěru a partnerství mezi institucemi. Díky nové smlouvě máme také příležitost předkládat nové legislativní návrhy a pokud chceme posílit pravomoce Frontexu, tak nemusíme čekat na návrhy někoho jiného, ale teď máme možnost jednat sami. A za třetí, si říci, že bychom měli být seriózním partnerem. Neměli bychom do nekonečna přijímat různé usnesení týkající se nelegálních, eh, nelegálního přistěhovalectví na základě iniciativ nevládních organizací a měli bychom sami vyjadřovat svá stanoviska. Měli bychom také vážně brát princip subsidiarity. Měli bychom reflektovat, že některé oblasti, některá témata jsou věci, které by měly být ponechány národní úrovni. To jsou hlavní věci, EPP by si přála ještě ambicioznější návrh, ale dnes je den, kde bychom měli projevit radost z toho, že se dostáváme do nové fáze a měli bychom se pustit plně do práce. Děkuji, pane eh, Webře. Minuta, paní Flašiková za socialistickou skupinu. Děkuji. Důležitým krokem k úspěšnosti této iniciativy bylo uvedení Lisabonské smlouvy do života. Posílí to Unii zevnitř a v globálním kontextu. Souvisí to i s posilněním spolupráce v rámci současného třetího pilíře. Unie bude otevřenější, efektivnější a demokratičtější a hlavní výzvou a prioritou je zabezpečení základních práv a svobod a osob jednotlivce v Evropě prostřednictvím plné podpory, plné implementace a zlepšování existujících právních nástrojů při zohlednění existujících lidských práv a svobod. Stokholmský program akcentuje prosazování těchto práv a svobod hlavně v oblasti bezpečnosti a spravedlnosti. Musíme dát, klást důraz na přístup k soudům a vymožitelnost v rámci celé Unie. Musíme se soustředit na posílení policejní spolupráce, zlepšení bezpečnosti v Evropě. Já bych ráda poděkovala všem zpravodajům a děkuji panu předsedovi. Děkuji, paní Flašiková. A nyní za liberálně demokratickou skupinu paní Plačet. Já bych ráda schnula za ALDE eh, to usnesení 620 stránek a nechci, ale toto schnutí není tady eh, diktovat z Johannesburgu na letu z British Airways seděla jedna starší dáma vedle černého muže a poprosila letušku, a, aby se jí věnovala a stěžovala si na sedadlo. A letuška říkala, co, co je za problém. A ta dáma říkala, že nechce sedět vedle tohoto pána, a ti najde jiné sedadlo. Za pár minut se letuška vrátila a řekla, madam, ekonomická třída je plná. Já jsem hovořila s ředitelem po, posádky a zjistili jsme, že je to nemožné, ale máme v první třídě jedno sedadlo. A ještě než ta dáma odpověděla, tak letuška říkala, je to výjimečné, vás takto upgradeovat, ale vzhledem k těmto okolnostem má kapitán pocit, že je opravdu neuvěřitelné, aby někdo byl přinucen sedět vedle tak příšerného člověka. Letuška tím odkazovala na toho Černocha, který seděl vedle této jeho Afričanky a ten říkal, pane, pro vás mám připraveno to sedadlo v první třídě a ostatní začali tleskat ve chvíli, kdy tento muž odcházel do první třídy. A teď si říkáme, co to má co dělat s námi. Máme pocit, že ostatní jsou podřadní. Ta jeho Afričanka byla také šokována. Ale to byl velmi výmluvný příklad samozřejmě. Já si myslím, že někteří kolegové, zvláště v EPP a na radě, určitě chápou, co tím chci říci. Skupina ALDE má za to, že v Evropě je potřeba klást důraz na důvěru, na lidská práva, základní svobody, demokracii, právní stát a rovnost pro všechny. A je už na čase, abychom všechny formy diskriminace vymítili, včetně těch typů diskriminace, které se odvějí od uh, sexuální orientace. Děkuji. Děkuji a poprosím za zelené pana Albrechta. Tři minuty máte. Děkuji vám, pane předsedo. Skupina zelených v Evropském parlamentu se ptá, jak je vůbec možné, že u této rezoluce Teprve včera se švédské eh, předsednictví rozhodlo předložit silnější verzi stokholmského programu. Já mám pocit, že většina v tomto parlamentu ještě vůbec neměla šanci si tuto, verzi, tuto novou verzi přečíst a přitom se jedná o velmi citlivé otázky. To je podle mě nepřijatelné. Pokud eh, to, eh, ten postup, který vedl k této rezoluci, bude i takový, tak to bude velmi chaotické. Malé frakce byly vyloučeny se zapojení na práci na tomto usnesení. A myslím, že to stížilo demokratickou kontrolu při přijímání celého textu. A proto musíte pochopit, že bude předložena celá řada žádostí o oddělené hlasování. Musíte si uvědomit, že tady jde o spolupráci s radou, ale měli bychom také mít dobře upravenou spolupráci uvnitř tohoto parlamentu. Co se týče eh, stokholmského programu, myslím, že bez pochybností jsou ty části, kde dochází k pokroku, například eh, v oblasti občanského práva, přístupu ke spravedlnosti. Tady vidíme velmi dobré přístupy eh, týkající se budoucnosti. Ale co se týče vztahu občanů ke státu, je tento program spíše manifestací eh, velmi špatně formulovaných Přístupu, například v oblasti migrace a azylu, jakož i v oblasti občanských práv a ochrany osobních údajů, tak tady ty požadavky na větší míru ochrany jsou ignorovány. Velmi často jde o vyvolání pojemu, že více svobody může vést k méně bezpečnosti, k menší míře eh, bezpečnosti. Ale já myslím, že tím zapomínáme na celou řadu věcí, které jsou rovněž důležité a myslím, že to všechno vyplývá z toho podsouvání strachu před terorismem a nelegálním přistěhovalectvím. Eh, vytváří se tím odpor vůči lidem, kteří jsou jiní, kteří přicházejí od jinut. A stokholmský program, ale i to přiložené usnesení, tím vytváří souvislost mezi vnitřní bezpečnostní a vnějšími eh, hrozbami a tím vede ke snižování ochrany práv eh, a také ke zbavování některých těchto přestavovalců práv. A na závěr chci říci, že bychom měli být sebevědomí, měli bychom eh, upozorňovat na naše názory. Týká se to také dohody o SWIFT, Zase jde o to, abychom nevycházeli příliš vstříc americké straně. Měli bychom o všech otázkách otevřeně diskutovat a doufám, že nebudeme neustále vyčítat radě její postup. A proto bychom měli sebevědomě nyní a tady vystupovat na ochranu práv ostatních. A doufám, že přijmete naše pozměňovací návrhy. Jinak nebudeme moci souhlasit eh, s celkovým textem usnesení. Yes, Děkuji vám, pane Albrechte. Slovo má za ECR na dvě minuty pan Kirkop. Uh, pane předsedo, pane komisaři, návrh usnesení, o kterém hovoříme, je dokonalým dokonalou ukázkou nejhorší činnosti Evropského parlamentu. Nehledě na dobré úmysly zpravodaje, kteří se snažili vše začlenit do krátkého textu o 27 stranách, myslím, že to je zmatené a e, méně e, hodnotné, než by si zasloužil stokholmský program švédského předsednictví. Je třeba najít řešení a chápat solidaritu v imigraci, výměnu informací, Nicméně nemělo by to být na úkor národní suverenity a nemělo by to být eh, samé nařízení. Usnesení z roku 51 o uprchlících, o usnesení OSN, se stále, je stále lepším prostředkem, jak se vypořádat eh, s těmito otázkami. Je třeba, abychom správným způsobem využívali údaje. Je třeba, abychom měli silnou ochranu osobních údajů a uvažovali o transparentnosti a proporcionalitě. Také je třeba se zabývat eh, principem eh, vzájemného uznávání eh, rozhodnutí. Je třeba umožnit volný pohyb občanům EU, ale na druhé straně třeba bránit se těm, kdo vstupují do Evropské unie ilegálně, je třeba chránit vnější hranice také prostřednictvím Frontexu. Výměna informací pomáhá v boji proti terorismu. Také podporujeme strategii eh, zaměřenou proti eh, organizované zločinnosti, proti gengům, eh, které získávají nelegálně peníze převáděním přes evropské hranice. Ale nemůžeme podpořit to, co podle nás porušuje suverenitu států, aniž by vedli k lepší spolupráci. Určitě je to určitá ironie, když se hovoří o neodvolatelné a nezbytné solidaritě. Solidarita přece musí být něco, co je nabízeno dobrovolně, nikoli je povinností. Švédské eh, předsednictví má dobré myšlenky, ale bohužel, pane eh, předsedo, jako obvykle, my eh, chceme obrovský vánoční stromeček, aniž bychom k tomu měli patřičné dárečky. Děkuji, pane Kirkhope. A nyní za sjednocenou levici. Paní Ernst, prosím, máte dvě minuty. Dámy a pánové, GUE NGL nebude moci souhlasit s tímto usnesením. Stokholmským programem se snaží reagovat na některé výzvy současnosti. Nicméně nemůžeme upírat práva některým lidem a nemůžeme jim upírat stejná práva, která dáváme evropským občanům. Na jedné straně chce Evropská unie eh, přijetí eh, umluvy o lidských právech, ale odmítá tyto zásady uplatňovat ve vztahu k přistěhovalcům. A Frontex by měl být eh, vybaven pro masivní boj proti nelegálnímu přistěhovalectví ale já si myslím, že tím rozhodně neprospějeme společné migrační politice. Podle mě je tady velmi nevyvážený vztah mezi bezpečností a svobodou. Ano, víme, že svoboda bez bezpečnosti neexistuje, ale také nemůže existovat bezpečnost bez svobody. Není to žádný eh, vyjednávací prostor. Víme, že svobodu je potřeba kompletně zajistit. Myslím, že v Evropské unii dochází k vytváření obrovských databází údajů bez dostatečné kontroly. A zpravodajské služby a policejní eh, data se tím směšují a myslím, že je tím upíráno právo lidí na soukromý život. A dovolte mi, abych na závěr jako poslankyně z východního Německa konstatovala, že 20 let po pádu berlínské zdi je pro mě nesnesitelné být svědkem toho, jak Evropa se stává čím dál tím více pevností, která se brání všem ostatním. Děkuji paní Ernst za EFD na jednu minutu a půl. Pan Borgecio. Děkuji vám, pane předsedo. Dokument, eh, o kterém hovoříme, eh, je eh, velice omezený neobsahuje například požadavky Evrops- eh, italské vlády o určitých tématech nezmiňuje například eh, strategie zaměřené na boj proti organizovanému zločinu. Já jsem slyšel tolik slov, že něco uděláme, ale já už to poslouchám delší dobu. A jedná se o mnoha aspektech kriminality, o kterých hovoříme, že je vyřešíme. Je třeba, abychom realizovali tyto kroky. Je třeba, aby Evropa se chovala jako Itálie, eh, která skutečně eh, koná konkrétní kroky díky ministru Maronimu a bojuje proti kriminalitě. Zdá se, že Evropa se nechce pohnou stejným směrem. Je třeba, aby vznikl takový e, právní systém v Evropě, který bude jednotný, abychom na evropské úrovni mohli čelit mezinárodní teroristické činnosti. E, teroristé se pohybují mezi e, trhy s nemovitostmi, bankami a fiskálními ráji je třeba uvažovat také o imigraci přes jižní eh, hranice Evropské unie. My tu máme například dohodu mezi Itálií a Líbí, ale eh, Evropská unie eh, by mohla stížit tuto situaci, kdyby nespolufinancovala satelitní dohled nad hranicí na jižní straně Evropské unie, protože z Libie opravdu prochází do našeho území celá řada, uprchlí, pardon, celá řada imigrantů. Eh, hovořilo se zde o osobách jiné barvy pleti, nicméně já bych chtěl připomenout i eh, rasismus proti bílým, eh, zejména to, čemu se říká lov na bělochy v Mugabeho vládě a také to, co se děje v Jižní Africe. Když se tedy hovoří o rasismu proti černým, měli bychom uvažovat také o rasismu proti bílým a proti Evropanům. Děkuji vám, pane Borgecio. Za nezařazené jedna minuta pan Pane předsedo, boj proti terorismu, proti organizovanému zločinu a proti nelegálnímu přistěhovalectví, to všechno jsou velmi důležité evropské úkoly, ale na druhou stranu eh, si musíme uvědomit, že to neustále snižování a zasahování do občanských práv se ještě dále pokračuje ve stokholmském programu. a Evropská unie tím, čím dál tím více sbírá údaje o svých občanech, které potom mohou být zneužity k jiným účelům. Oficiálně se vysvětluje, že by se tím mělo bojovat proti zločinnosti, ale místo toho víme, že dochází k omezování eh, prostoru pro svobodu občanů a George Orwell už o tom psal a proto bychom si ho měli dobře přečíst. Děkuji, pane Melcere, za eh, další řečníky pan Kaziny, EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Z výboru pro ústavní záležitosti, jemuž předsedám, jsem obdržel um, mandát být zpravodajem tohoto dokumentu společně eh, s dalšími kolegy z dalších výborů. Aplikuje se článek 51 jednacího řádu poprvé a z mého pohledu eh, je pohled na toto dílo uspokojivý ohledně spolupráce s těmito dalšími eh, výbory a jejich zpravodaji. Došlo samozřejmě k nepříjemným situacím, zejména s ohledem na časové lhůty. Takže bylo zapotřebí, aby se vše dozvěděli stinoví zpravodajové, bylo třeba přeložit pozměňovací návrhy, kterých bylo skoro 500. Nicméně, to se netýká článku 51 jako takového. Potíže byly spíše s tím, že byl harmonogram velice striktní, velice krátký a e, přitom jsme chtěli radě předložit do 10. prosince takto zásadní dokument. A právě proto jsme tedy museli hodně spěchat a bylo to, bylo to velice nabité období. Nicméně vidíme, že lze aplikovat článek 50 jednacího řádu a to velice dobře a je užitečný. Dokument, který je předkladán parlamentu, samozřejmě nelze ilustrovat během pár vteřin, ale mohu vyjádřit své uspokojení nad tím, že systém spolurozhodování je, se stal běžným eh, legislativním režimem. Imigrace musí být chápána a je chápána jako evropský problém, nikoli národní problém. A jde o to, aby státy byly skutečně solidární. A to si myslím, že je stejný pohled i ze strany eh, Rady. Jedná se tedy o komunitární program. Ehm, a Nemáme tedy být chápáni jako členské státy, jako ti, kdo, hra, kdo chrání určitou část hranic, ale ti, kdo spolupracují na ochraně hranic. A tím máme dávat na vědomí i naši evropskou eh, duši, tím, že spolupracujeme v těchto aspektech. Nemohli jsme se zabývat do nejzaších detailů s takvalským programem. Snažili jsme se e, poskytnout takové hlavní linie a samozřejmě, že v následující etapě se budeme moci věnovat sekundárním aspektům. Děkuji vám, pane Kasiny. Pan e, López Aguilar, dvě a půl minuty. Señor presidente, quiero empezar por reconocer el trabajo de la... Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat za práci švédského předsednictví, rady a komise, pokud jde o tento víceletý program pro oblast spravedlnosti, bezpečnosti a svobody. Tři výbory, Jury, a a Libe, na tomto pracovali, zvláště tedy na problematice článku 51. A my jsme měli za to, že je nutné, abychom okamžitě přešli k plné realizaci tohoto celého tématu v rámci přijímání Lisabonské smlouvy. Je potřeba učinit další kroky. Parlament bude zapojen do zákonodárného procesu a nyní se tedy řeší tyto záležitosti. Pokud jde o právní status eh, Charty základních práv a svobod a Evropská úmluva o lidských právech jsou ohromné kroky vpřed je potřeba se více soustředit na otázku bezpečnosti. V mnoha ústavách členských států je toto řečeno naprosto jasně. My si musíme ujasnit, že základní práva občana, jako je azyl, přestěhovalectví, bezpečné hranice, policejní spolupráce a další témata vedou k upevnění občanských práv Důležitá je policejní a soudní spolupráce v boji proti nepřátelským jevům, jako je terorismus. Na tomto všem se pracovalo velmi pilně. Původně to byl dokument, který vyšel z pera komise a my bychom se ještě rádi věnovali tématu zákazu diskriminace u žen a starších osob, potom diskriminace podle pohlaví. Pak solidarita v otázce azylu, nelegální přestěhovalectví, zde všude je potřeba spolupráce členských států, jinak to nebude možné řešit. Rovněž také klademe velký důraz na otázku vzdělávání právníků, aby se připravila půda pro spolupráci a zbližování právních řádů. To znamená, musíme najít takové nástroje, které by nám umožnily přepracovat Evropskou unii na opravdovou a skutečnou oblast bezpečnosti a svobody. Stojí to za to. Zítra se o tom bude hlasovat. My jsme na tom pracovali v rámci těch tří výborů, které jsem vyjmenoval. A je to jasný signál pro evropský lid. To sdělení je takové, že nám záleží na základních právech, na bezpečnosti, záleží nám na svobodě osob v Evropské unii. Záleží nám na boji proti terorismu a mezinárodní kriminalitě. Chceme tohle všechno řešit a chceme chránit oběti těchto jevů. Já myslím, že naše občané by určitě nepochopili, kdybychom zde selhali a proto chci všechny vyzvat, abychom dosáhli maximální většiny pro zítřejší hlasování. Děkuji. Děkuji vám. A nyní Sofín Welt. Děkuji. Pane předsedo, já bych v prvé řadě ráda vyjádřila spokojenost, pokud jde o ta vřelá slova rady o spolupráci s parlamentem. Ráda bych ovšem, aby rada přijala doporučení parlamentu, stejně jako pan Albrecht. Já chci říci, že často rada se ubírá slepě určitou cestou, která je vytyčena a ignoruje názory parlamentu. To je první věc. Druhá věc, O tom už hovořila kolegyně ženy Elis Klasa. Řekla to velmi výmluvně. Je to něco, na co bychom měli všechny frakce upozorňovat. Rovnost je nutnost. To nelze směrovat pouze na jednu skupinu. Byly doby, tážení kolegové, kdy nebylo možné uplatňovat své náboženské svobody, nebylo možné činit svobodně rozhodnutí ohledně sňatku. Tyto doby jsou však naštěstí pryč. Žádný členský stát nemůže odmítnout, uznat právně uzavřený sňatek, který byl uzavřen v jiném členském státě, ani tehdy, pokud by to byl sňatek osob dvo- stejného pohlaví. A já doufám, že frakce stáhnou ty pozměňovací návrhy, které by oslabovaly právě, právě toto. Za několik dní budeme slavit Mezinárodní den boje proti diskriminaci a já doufám, že všichni budou mít všechna stejná práva bez ohledu na uh, jejich uh, se, příslušnost k pohlaví. Děkuji. Pan Tavares máte minutu. Um Děkuji. Je vítán stokholmský program zde eh, v Evropském parlamentu. Jde opravdu o to, aby eh, budoval Evropu občanů, ale bohužel myslím, že jsme těmto očekáváním nedostáli. Stokholmský program je jaksi tíhne k vágnosti, eh, nemá jasná eh, vyústění. A také eh, se tu hovoří o jasné demokratické kontrole, hm, kontrole ze strany parlamentu, která by měla nějaký praktický dopad. A to by se mělo stát takovémto, eh, takovémto programu. Je tedy příliš obocný. Co se týče politiky imigrace všichni bedlivě sledujeme vývoj, ale myslím, že málo bylo učiněno proto, abychom se bránili kanálům eh, imigrace a mm, například eh, očekáváme, že se vyřeší směrnice pro eh, sezónní pracovníky. Děkuji. Pan Baten má slovo. Stockholmský program je součástí společného soudního rámce v rámci Evropské unie a v tomto dokumentu se hovoří o tom, že život lidí bude snažší v rámci eh, evropské spravedlnosti a prostoru práva. A řek, dovolte mi, abych eh, vám řekl, co to udělalo pro jednoho člověka. Andrew Simon eh, 20-letý Londýňan byl vydán do Řecka za vraždu a nyní je ve vězení a čeká na proces. Důkazy proti němu by ani pět minut neobstály, pokud by byly předloženy britskému soudu. Ty důkazy jsou dokonce, si dokonce protiřečí. Dvě, dva svědci řekli, že byli eh, byti, pak přeznali, že svoji svědeckou výpověď podali poté, co k ní byli donuceni. A neexistují žádné skutečné důkazy proti tomuto člověku, ale byl vydán, protože podle evropského zatýkacího rozkazu nebylo možné činit nic jiného. Britské soudy nemohou chránit britské občany proti nespravedlivým obviněním a uvězněním ze strany cizího soudu. My jsme měli skvělou oblast bezpečnosti a svobody předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. Evropská unie ničí právní ochranu, kterou jsme požívali po staletí. A v rámci tohoto procesu to zničí život lidí. Stokholmský program možná je o právu, ale není o spravedlnosti. Pokud britští občané chtějí zachovat své svobody, musí odejít z Evropské unie. Pan Obermeier, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Sokomský program obsahuje celou řadu přínosů, eh, jako jsou to nové nástroje v boji proti terorismu, proti dětské pornografii, proti organizovanému zločinu a tak dále. To všechno lze podpořit také. Ale neomezený přístup orgánů k otiskům prstům a k dalším osobním údajům je v tomto smyslu ospravedlnitelný. Ale nechceme, aby eh, všechny tyto údaje byly předávány Spojeným státům. Musíme se postarat o to, aby nemohl, nebylo možné zneužívat tyto údaje. Práva na ochranu osobních údajů a soukromí je výsostným právem každého evropského občana a musíme si uvědomit, že tady jde o svobodu od státu a ne svobodu prostřednictvím státu. A ještě několik slov k harmonizaci evropského azylového práva. Je to samozřejmě správná věc, ale musíme jasně říci, že bez harmonizace ekonomických poměrů ve českých státech to rozhodně nepůjde. Protože víme, že eh, žadatelé o azyl půjdou do těch států, kde jsou nejvyšší příjmy, kde dostanou nejvíce peněz a proto je jasné, že harmonizace eh, nemůže eh, potom sloužit k tomu, aby se lidé obsluhovali sami v Evropě. Kolega Busutil. Grazie, sur president. Alina, zona ta justi... Děkuji vám, pane předsedo. Tato oblast eh, spravedlnosti, svobody a bezpečnosti je velkým projektem, eh, naším dalším projektem, který nás čeká. A stejně tak je třeba říci, že podobným projektem byl vnitřní trh My teď chceme spravedlnost, bezpečnost a svobodu pro všechny občanů, ale jak se tam dostaneme? Prostřednictvím tohoto stokholmského programu, což je program na pět let, na pět let práce. Tento program pokrývá řadu oblastí, které se vztahují k bezpečnosti, svobodě a spravedlnosti. Naše usnesení nás vede k politickým prioritám, například imigrace, Boj proti ilegální imigraci je naší prioritou v oblasti imigrace. Musíme mít také společnou politiku v oblasti azylu, která bude budována na skutečné solidaritě na povinné solidaritě. A já eh, chci říci, že Evropský parlament má velice užitečnou úlohu a bude ji hrát. Tato úloha je také velice konstruktivní eh, díky Lisabonské smlouvě, kdy se můžeme tedy účastnit eh, mm, postupu spolurozhodování. Samozřejmě, že máme různé názory zde v Evropském parlamentu. Proč ne? Je tu řada politických skupin a eh, lidí pocházející z různých eh, politických zázemí. Vzhledem k tomu, k tomu, co říkala kolegyně Janine Plaschert, chci ještě říci, že lidská práva ano jsou prioritou také pro EPP a lidská práva nejsou monopolem liberálů zde v tomto parlamentu. Nepřijmeme to, aby liberálové očekávali, že princip nediskriminace bude e, pro ně monopolní otázkou. My jsme přesvědčeni, že je tu také princip subsidiarity, který musí platit, to znamená, že musíme respektovat e, různé e, národní potíže, národní aspekty v našich politikách, ale Evropská unie je budována na eh, naší rozmanitosti, na to bychom neměli zapomínat. Každý z nás je odlišný, jsme všichni stejní. Chci připomenout všem poslancům, že máme obrovské spoždění. V důsledku toho chci požádat všechny kolegy, aby dodržovali řečnický čas. Jinak nebudeme schopni dokončit naši rozpravu včas na dvě a půl minuty. Pan Berlinguer. No- Jsou tu dvě novinky, které přináší stokholmský program oproti hákskému. Rovnováha mezi právy a s eh, bezpečnosti a Eh, poté jak občanskoprávní, tak trestně právní oblast. Bezpečnost a eh, právo spočívá v tom, že můžeme svobodně chodit po ulici, aniž bychom riskovali život, nebudeme napadeni v práci, eh, ženy nebudou trpět násilím a nebudeme vystaveni teroristickým útokům. Státy a Evropa musí zaručovat bezpečnost, bezpečí. Ale bezpečí, které by oslabovalo svobodu, by popíralo jistotu práva a proto by bylo zdrojem nejistoty a barbarství, jako v Guantanamu. Evropa je vlastí práv. Stokholmský program je eh, detailně specifikuje. A právě dnes hovořím o tom, že zapotřebí mít jasně vyváženou situaci proti represi kriminálních činů a e, svobodě občanů, jejich sociálních vztahů, rodinných vztahů, ekonomických vztahů, studia to vše musí být upravováno patřičným způsobem eh, občanskoprávním systémem a občanským právem. A to je Evropa, kterou je třeba budovat jak v rámci národních států, tak v rámci Evropské unie. Společnost je spojenější, propojenější, více než bychom čekali. Mobilita je nyní právem a hranice mezi státy už nejsou neproniknutelnými zdmi. Jsou to jen sítě, Eh, kterými společnost každodenně filtruje příchozí. Stockholm je jen rámec, eh, který umožňuje vzájemné uznávání v soudních rozhodnutích, umožňuje evropské, eh, evropské soudní prostředí i národní soudní prostředí evropskému občanu, také evropskému soudci. A to jak na evropské úrovni, tak na národní úrovni. Máme tedy eh, komunitární eh, právo, máme také eh, judikaturu. Nicméně jedná se zde o životy lidí, o životy pracujících, o, o soudce a dalších, kdo pracují v oblasti soudnictví a sdílejí mezi sebou informace a navzájem jsou v kontaktu. Stokholmský program toto vše chce podporovat ze spoda. Evropský parlament k tomu velice přispěl právě tímto usnesením a já si přeji, že bude aby byla podpořena širokým množstvím hlasů, jednotným hlasem, protože společně jsme intenzivně na tomto usnesení pracovali. Eh, Rada by měla mít na mysli a eh, pamatovat si, že Lisabonský Lisabonská smlouva zde sice ještě neplatí, ale je třeba využít toho, eh, paní ministrině, co jsme my zde v Evropském parlamentu vykonali. Děkuji, paní Latford. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Švédské předsednictví si zaslouží pochvalu za to, jakým způsobem se začali zabývat ochranou práv v Evropě práv obžalovaných. Musíme si uvědomit, že vzájemné uznávání by mělo vyplývat z důvěry v naše právní řády. Tak tomu zatím není, existují určitá slabá místa. Já také znám případ Andrewa Simua, který eh, Eh, nebyl propuštěn na kauci, je v řeckém vězení, jeho řecký právní zástupce si na to stěžoval, stěžoval se také na zničení důkazních prostředků a jeho případ asi půjde k Evropskému soudu pro lidská práva. Je velkou ostudou, že to je vůbec nezbytné, protože Tady jde o zacházení s jedním evropským občanem v jiném členském státě a je šokující, že něco takového se musí dostat až do Štrasburku, k soudu. Já podporuji evropský zatýkací rozkaz, ale musíme si uvědomit, že v souladu s tím musíme mít úpravu práv obžalovaných. Protože jinak případy, jako je případ Andrewa Simuse, zničí důvěru v ten evropský systém, jako je tomu u nás ve svém království. Děkuji paní Ludford a není pan Trianta Fedlidis. Děkuji. Je potřeba nalézt správnou rovnováhu mezi bezpečností na jedné straně a právě jednotlivců na straně druhé. A já chci zdůraznit, že občané by měli být eh, centrem tohoto programu. A přitom se tady navrhují opatření, které narušují současnou rovnováhu a které by mohly vést k té nerespektování důstojnosti každého z nás a k nerespektování soukromého života občanů. Přitom je absurdní, že k některým nebo ke všem, eh, pardon, přistěhovalcům se stavíme jako ke zlončincům. Jde o to, abychom společně vybudovali Evropu, která se bude odlišovat od eh, toho, co si představuje Jeremy Benham, který o tom hovoří jako o vězení, kde nikdo nemá právo na své soukromí. Děkuji. Teď pan Zvívka na dvě minuty. Neobávám se užít stvrzení. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já mohu říct, že pokud jde o otázku spravedlnosti v Evropské unii, tak stokholmský program je ten nejambicioznější program za posledních mnoho let a jsem rád, že jedním ze základních pilířů je právě myšlenka zjednodušit život lidem. Realizace stokholmského programu bude záviset na reálné právní kultuře, novému přístupu k právu a bude rovněž také důležité věnovat se zprovoznění portálu e-justice. Základním pravidlem je ta zájemná důvěra, ale i důvěra v právní řád jiné země. A proto je důležité se vzájemně poznávat a vytvořit skutečnou právní kulturu, která bude všem známa. To se může stát pouze tehdy, pokud budeme mít nastaveny dobré postupy, postupy pro výměny, pro vzdělávací programy mířené na prvoinstanční soudce v prvé řadě. Je třeba zmodernizovat osnovy na vysokých školách v rámci společenství. Je důležité klást důraz na portál e-justice. Tento portál by měl poskytovat kvalitní údaje a měl by skutečně pomáhat občanům, kteří se budou chtít informovat na své právní záležitosti. Zároveň by to měl být prostředek komunikace mezi osobami, které působí v oblasti práva a spravedlnosti a já jsem rád, že se k tomu i pan komisař Parou vyjádřil. Je také důležité posilovat spolupráci v oblasti spravedlnosti. Je to spolupráce mezi zaměstnanci a občany, kteří by měli všichni vědět, jak řešit své právní problémy na evropském trhu a kde se na to mohou informovat. Stockholmský program by nám měl dát takovou šanci, aby občané věděli, jakým způsobem řešit své potřeby. Děkuji. Děkuji a nyní dvě minuty paní Gurmaj. Já chci poděkovat sekretariátu za to, že toto usnesení je k dispozici. Stockholmský program je pragmatickým plánem pro bezpečnější Evropu, která se bude opírat o ty základní pilíře. Je to praktická spolupráce mezi organičnými trestním řízení a dalšími službami, pokud jde o opatření pro podpoření bezpečnosti, právního státu a svobod jednotlivců. Je to ale komplexní a složitá záležitost. A já bych ráda poukázala na princip zbližování právních řádů. To je další princip, těchto států. Nejde o podkopání suverenity. Jde o to, že všechna data, všechny údaje a zpravodajské údaje budou k dispozici všem. Je to interoperabilita informačních systémů v rámci Evropské unie. Té je potřeba dosáhnout, aby bylo možné si vyměňovat data. Bude to přidaná hodnota a jsou, budou tam otázky rovnosti a další, eh, další otázky, které máme popsány v tomto dokumentu. Je to historický moment, jak vytvořit lepší a silnější oblast bezpečnosti práva a svobody. A Evropský parlament poukazuje na svoji novou roli spoluzákonodárce podle Lisabonské smlouvy a já jsem velmi spokojena s tím, že se to dostalo i do tohoto textu, že to jsou slova jako bezpečnost, demokracie, rovnost a v tomto kontextu i ochrana soukromí. Já vím, že tyto hodnoty se mění v průběhu času podle politického klimatu, ale toto usnesení nalezlo tu správnou vyváženost. A já bych se ještě ráda vyjádřila k tomu, k té iniciativě Děti na prvním místě. To jsou odstavce, které jsou v tomto dokumentu také uvedeny a my musíme zajistit rovná práva pro všechny děti v rámci Evropské unie. Naši občané potřebují komplexní politiku, pokud jde o přistěhovalectví na základě daných svobod na základě solidarity a transparentnosti. Dobře řízené přistěhovalectví může být prospešné pro všechny, může podpořit hospodářský růst v rámci Evropské unie a v rámci členských států. Děkuji vám. Thank you, Zita. You Podařilo se vám hovořit sice dvě minuty, ale nevím, zda tlumočníci byli schopni vás sledovat, protože na mě trvale blikalo červené světlo. Takže blahopřeji tlumočníkům, pokud se jim podařilo vás přetlumočit. Předám slovo kolegovi Alvarovi, ale teď ho tu nevidím. Nevím, zda nesedí někde jinde. Nevidím ho, to znamená, že přejdeme k dalšímu řečníkovi. Pan Pascal Gruny. Paní Pascal Gruny. Monsieur le Président. Děkuji, pane předsedo, vážení ministři, pane komisaři, vážení kolegové. Nebudu opakovat ty základní věci, které už tady byly vyjádřeny přede mnou, které se týkají migrace a spravedlnosti. Ale chtěl bych upozornit, že společný evropský soudní systém nebude možný bez posílení vzájemného uznávání mezi členskými státy, které tím budou muset zlepšit tyto principy uznávání a uznat to jako základní princip svých právních řádů. Víme, že ještě pořád přetrvávají slabá místa a já jsem velmi ráda, že přijednávání o tomto textu byla konečně ratifikována Lisabonská smlouva všemi členskými státy a myslím, že tím teď budeme postaveni radě na stejnou úroveň této oblasti a čímž se posílí demokratická legitimnost a přímá vazba na občany. Jako stínová zpravodajka v těchto věcech, na, také na petičním výboru, bych chtěla zdůrazňovat, že celá řada soudních sporů se týká omezování svobody pohybu občanů uvnitř Evropské unie. Chce připomenout také problémy se zájmem uznávaných diplomů a sociální služby a diskriminaci. Co se týče uznávání sňatku homosexuálů, to jsou věci, které jsou vyhrazeny kompetencím členských států a Evropská unie by měla tyto kompetence členských států respektovat. Bylo bych také ráda, kdyby Evropská komise mohla zveřejnit co nejdříve hlavní směry které eh, dávají instrukce členským státům, jak naplňovat svobodu pohybu občanů. Občané by měli mít možnost využít tohoto práva a pohybovat se v našem společném prostoru. Jinak jsem ráda, že protidrogová strategie Evropské unie má také místo při vytváření společného prostoru spravedlnosti a svobody. Je potřeba, aby Evropská unie byla iniciativnější v této oblasti. Měli bychom mít nové nástroje, jak bojovat proti Eh, drogám. Víme, že to postihuje eh, čím dál tím více mladých lidí a je potřeba přemýšlet o tom, jak je lépe chránit. To od nás občané čekají. Děkuji paní Griny a nyní je na řadě Claude Morris na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Od Tampere, eh, kde se začínalo s tímto programem už uplynula dlouhá cesta. Možná, že příliš zdůrazňujeme ty oblasti, které ještě nebyly plně vyřešeny, ale já souhlasím s tím, že bychom měli bojovat za tento prostor. Nemůžeme eh, udělat jinak, než bojovat za naše progresivní politiky. Ale v první řadě musíme mít tento program přijatý a na základě Lisabonské smlouvy budeme mít také velkou zodpovědnost. Všichni poslanci budou mít pravomoc přijímat legislativu o těch oblastech, které jsou pro nás naprosto zásadní. A e, pro mě, pro můj výbor a také pro mé kolegy zpravodaje, to jsou velké priority. A pro tyto priority je důležitá antidiskriminace. My už jsme řekli komisi, že chceme horizontální směrnici v této oblasti. V oblasti trestního práva chceme více vzájemného uznávání. Chceme, aby evropský jazykač skutečně fungoval. Chceme také více solidarity v oblasti azylu, to je samozřejmé. Ale progresivní řešení znamená, že ti žadatelé o azyl, kteří jsou nejvíce ohroženi, by měli mít dobré právní zastoupení. To jsou naše priority, priority naší skupiny. A my bychom k tomu chtěli přidat další oblasti. Eh, násilí proti ženám a další nástroje, které ilustrují, že my, jakož i další politické skupiny, si velmi váží stokholmského programu a uvědomují si, že v budoucnosti bude mít větší možnost ovlivňovat legislativu. Je potřeba, abychom hráli podle pravidel. Víme, že teď konečně budeme moci naplnit práva našich občanů, o která tak dlouho žádají. Je to ochrana údajů, je to boj proti terorismu, ochrana před zločinem. Toto všechno bude konečně znamenat něco konkrétního a my teď budeme mít nové právo přijímat legislativu a myslím, že to můžeme naplnit právě naplněním Stokomského programu. Děkuji vám, pane Morási. A nyní je na řadě Carlo Coelho na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Rád bych všichni poděkoval ehm, místo předsedovi Barovi a také eh, švédskému předsednictví k tomuto stokholskému programu. Stokholský program je velmi dobrou zprávou. Ehm, protože eh, všichni ti, kteří, eh, protože Evropa je víc než jednotný eh, trh, je to Evropa občanů a to znamená, že potřebujeme také prostor, který zabezpečí ehm, bezpečnost ehm, a je to program vyvážený, protože všechny tři strany trojuhelníku jsou tady zohledněny. I když říkají extremisté něco jiného. Bezpečnost bez svobody je diktatura, svoboda bez práva je anarchie a spravedlnost je možná jenom tehdy, když když máme svobodu a bezpečnost. Takže je to eh, pětiletý program eh, kdy se znovu nastupuje na cestu zahájenou v Tampere a kde se pokrývá celá řada oblastí. Takže doufáme, že dosáhneme těchto cílů eh, z příslušného právního rámce a tak právní nástroje musí být řádným způsobem používány. Jinak totiž občan nebude mít pocit, že je brán vážně, když to všechno nebudeme implementovat účinně. Teď eh, bude navržen takový eh, vstupní systém a v roce 2015 toto je eh, datum, o které budeme usilovat, ale není to úplně eh, eh, jisté, kdy přesně vstoupí v platnost, protože tady už nastaly určité potíže, ale já doufám, že mm, před rokem 2012 ještě budeme mít společnou azylovou politiku a také společnou migrační politiku, tak abychom mohli spravedlivým způsobem zacházet s migranty, ale abychom mohli také bojovat proti obchodu s lidmi. A doufám, že se nám podaří udělat hodně hodně toho společně pro Evropu všech občanů. Neměli bychom tady příliš mrhat časem, ale Neměli bychom ani zasahovat do oblastí, které eh, se nás netýkají, eh, eh, například rodinné právo. To si myslím, že je záležitostí jednotlivých členských států. Ani politicky to není oportunní, protože bychom se mohli dostat do různých konfliktů a my pak se budeme vzdalovat od podstatných programových bodů Stockholmu. Děkuji, pane Kolio. A teď pan Hauerigi má minutu pane předsedající Já bych chtěl poblahopřát švédskému předsednictví a kolegům za zprávu, která byla zde předložena. Mám tři poznámky. Pokud nebude žádná iniciativa ze strany Rady a komise, aby tento program ožil, tak tento program nebude úspěšný. Za druhé, podobně jako kolegové, bych chtěl říci, že toto schromáždění bude mít jinou funkci. Nebudeme eh, předkládat zprávy v naději, že budou vyslyšeny, ale budeme skutečně legislativně působit. Bude třeba dosáhnout dohod a najít těžkou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou. Je to nová odpovědnost, nový úkol, která náleží všem europoslancům a europoslankyním. A za třetí bych chtěl varovat před aplikací zásady subsidiarity. Slyšel jsem některé říci, že je třeba zachovat výsady členských států, ale fundamentalistický výklad subsidiarity by neumožnil jít ku předu se stokholmským programem. Pokud eh, to přeženeme v oblasti subsidiarity, tak žádná legislativa nebude vyplývat ze stokholmského programu. Monika Luisa Makovej. Pan Makovej. To the section on economic crime and corruption in the... Zmíním se části o korupci ze stokholmského programu. V Koreperu ten text byl zeslaben a současný text se vztahuje standardy Greka, což je útvar Rady Evropy. Spolupráce s Grekem a s Radou Evropy je zásadní, avšak normy Evropské unie v oblasti boje proti korupci jsou vyšší a náročnější než Rady Evropy, která má, jak víme, 47 členů. Následkem toho požaduji a vyzývám Radu, aby byl zachován text s důsledným nasazením proti korupci. Potřebujeme politiku a mechanismus Evropské unie pro boj s podvody a korupcí na úrovni Evropské unie a stokholmský program musí odrážet tento závazek. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo na jednu minutu pan Michael Cashman. Děkuji, pane předsedo. Chci pogratulovat všem těm, kterých eh, se týká tato zpráva. Gratuluji také švédskému předsednictví. Víte, společnosti se mění nejenom kritikou médií, ale také odvahou, přesvědčením a vizí. A eh, toto tady bylo ukázáno v parlamentu dnešní odpoledne. Mluvíme tady o svobodě, bezpečnosti a spravedlnosti. Jsou to tři základní principy. Mm, mm, bez mm, kvality, bez rovného zacházení nebudete nikdy mít svobodu, nebudete mít nikdy bezpečnost spravedlnost a určitě nikdy nebudete mít ani spravedlnost. A to se o to více eh, vst- vztahuje k menšinám, které jsou tak často eh, špatně zastupovány. Eh, nerovnost eh, zacházení, to jsou všechno takové, to jsou vždycky překážky každé civilizované společnosti a proto jsem pyšný na to, že mohu se tady přidružit k Evropě, kde všichni jsme si rovni, bez ohledu na příslušnost, na náboženství, víru, věk nebo sexuální orientaci. Evropa rovných občanů, pane předsedo, Evropa základních hodnot. Děkuji.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 jako eh, reakce na velice důležitou eh, výzvu, na důležitou otázku zabezpečení eh, bezpečnosti pro občany. Tedy je to reakce, která nevždycky bývá uspokojivá. Ehm, ne, nepotřebujeme jenom s jednocení eh, legislativy a práva, ale musíme také v určitých oblastech tyto věci harmonizovat. Evropa ze všeho nejvíce potřebuje dobrou spolupráci mezi policejními eh, jednotkami a eh, úřady spravedlnosti, tak aby bylo možné tyto věci účinně implementovat, aby mohly být pachatelé stíháni. Stokholmský program zajišťuje to, že je tady řada prvků, které eh, nás eh, povzbuzují k lepší spolupráci. Ráda bych se soustředil na tři otázky. Za prvé, vzhledem ke skutečnosti, že e, svoboda, e, volný pohyb je klíčovou hodnotou, tak musíme zajistit spolupráci při výměně informací o pachatelích, protože to je zvláštní hrozba e, pro veřejný pořádek. Tady zvláště myslím sexuální zločiny, které jsou hrozbou pro ty, kteří jsou nejslabší a nejzranitelnější, a to jsou děti. A e, to, e, o tom se hovoří ve stokholském dokumentu. Musíme vytvořit e, evropský rejstřík pachatelů v této sexuální oblasti a tento rejstřík by eh, měl být eh, přístupný pro různé osoby a organizace, které eh, se zajímají o mm, takovéto informace. Volný pohyb, svoboda pohybu musí být doprovázena svobodou a přístupu k informacím, což nám zajistí, že budeme moci adekvátně ochraňovat ty, kteří jsou nejzranitelnějšími v naší společnosti. Za druhé, musíme zajistit to, že zabavování majetku eh, těchto stíhaných osob nebo pachatelů. Toto všechno musí být účinně zajištěno. Musíme také eh, zajistit to, aby bylo možné ehm, eh, zabavit majetky, které se třeba skrývají v jiné zemi. A toto je velice důležité, abychom se, aby se jim nevyplatily tyto zločiny. A za, konečně se dohodneme na tom, že svoboda je důležitá, ale nesmíme zapomínat na to, že Ehm, některé rozsudky ehm, ehm, představují jediný způsob, jak ochránit společnost eh, před takovými to pachateli, takže musíme zajistit, aby tento trest, tedy uvěznění, byl skutečně udržen. A konečně bych rád vyjádřil vděčnost za to, že vznikl tento dokument. Chtěl bych také zdůraznit, že cílem tohoto programu by bylo zajistit lepší spolupráci mezi členskými státy. Děkuji. Al, al... Děkuji a nyní bude, eh, docházíme ke Catch the Eye. Chtěl bych striktně dodržovat řád, takže je pět kolegů, kteří dostanou slovo a každý máte minutu. A přerušíme je mikrofon, pokud by hovořili déle než minutu, ale protože je více než 15 lidí, kteří žádali o slovo, tak vyslechneme pět prvních a podle skupin, podle frakcí tedy. Paní Koraca byla má první slovo v rámci procesu CatchDI. Pro... Nejdříve bych chtěla přivítat stokholmský program jako nejlepší způsob jít ku předu pro Evropu zaměřenou na občana. Chci poděkovat jak ministru Astkovi, tak ministru Bilstremovi. Konečně můžeme sdělit všem doma bez omezení Evropa je tu pro vás. Evropa je s vámi. Evropa to jsme my. Samozřejmě stokholmský program bude tím, co z něj uděláme. Dejme mu šanci. A podpořme ho co nejšířeji a pusme se do práce, aby byl naplněn. A chci poděkovat za důraz na děti. Konečně můžeme podpořit kroky na ochranu dětí, zejména dětí migrantů. A myslím, že je velmi pozitivní, že můžeme eh, bojovat s přezhraniční trestnou činností a současně dbát práv jednotlivce. Nyní paní Anna Het. Děkuji, paní předsedo, jsem velmi ráda, že se rada v tomto programu zaměřuje na děti a ženy a boj, na boj proti obchodu s lidmi. A jsem velmi ráda, že to patří k prioritám. To je samozřejmě možné ten program ještě zlepšit po hlasování v parlamentu. Jsem trochu No, zklamaná, že se zde nehovoří o tom, že je potřeba zpracovat strategii pro děti v Evropě, přestože to bylo navržené. Tak jak řekl komisař Baro, komise musí pracovat ještě nadále a bojovat za práva dětí. Pokud jde o obchodování s lidmi, o čemž bylo hovořeno, je důležité uvědomit si, že je to propojené s těmito principy a proto je potřeba mít legislativu v této oblasti. Musíme mít právní základ, abychom mohli bojovat proti násilí na ženách. Děkuji. Děkuji. Pan, pan Kenner má slovo. just two points that my group... Jenom dvě obory, uh, kde má skupina má kritický přístup k tomuto. Myslíme si, že metafora vyváženosti je často využívána a tento program možná jde trošku ve nesprávném směru, protože bezpečnost pro nás um, je jenom nástroj, jak dosáhnout svobody. Není to opak. A když nebudeme svobodní, tak nebudeme moci nic zajistit, protože myslíme si, že tato vyváženost může trošičku být zavádějící. Pak Frontexu. Um, co vlastně myslíte, když mluvíte o, o posílení Frontexu? Frontexu. Eh, co tím myslíte? Protože eh, toto nebylo vyjasněno v žádné z verzí stokholmského programu, které jsem viděla. A nemyslíte si, že eh, to je možná velice důležité, možná ještě důležitější posílit parlamentní kontrolu nad Frontexem a zastavit nebo zabránit Frontexu, aby eh, posílali lidi, kteří by možná měli ehm, důvod hledat někde eh, azyl, eh, tak jak to dělal Frontex tento rok. Takže bych spíš raději viděla tady posílení této oblasti, protože si myslím, že stokholmský program by měl posloužit všem, všem těm, kteří jsou v Evropě ehm, usazení a nejenom několika. Děkuji. A kolegyně nebo paní Peril má jako další slovo. Co la Unión Europea la lucha Děkuji. Děkuji. Pokud se týká boje proti terorismu, to je zásadní a díky stokholskému programu budeme, půjdeme ku předu v rámci prostoru bezpečnosti, svobody a bezpečnosti. Tento boj musí být založen na vzájemné důvěře mezi jednotlivými členskými státy. Lisabonská smlouva nám poskytuje možnost harmonizovat národní legislativy tak, aby ne, nedocházelo k promlčení teroristických trestních činů, které musí být považovány za trestné činy proti lidskosti. Nikdo v tomto parlamentu nemůže obhajovat protože tyto myšlenky, protože je potřeba mít na mysli oběti terorismu. Někteří teroristi jsou považováni za hrdiny, zatímco rodiny těch zavražděných, těch obětí trpí. Je potřeba, aby charta eh, byla založena na ochraně paměť vzpomínek lidí, kteří byli oběti terorismu. Paní Silvi Gio má slovo. Děkuji. Mnoho těch eh, to, řečníků hovoří o stokholském programu, že je potřeba najít co nejširší konsensus a že je to ambiciozní program, ten, který bude předložen hlasování. Já lituji, že záru je potřeba zajistit také přístup možných eh, považuji za důležité eh, požadavky směrnice pro diskriminaci, pokud se týká svobody pohybu evropských občanů. O rodin zde hovořím o všech rodin. Týká se to zákazu eh, na poskyt, uplatňování do vazby mladistvých. Podle mě úspěch stokholského programu se může hodnotit podle čtyř cílů. Existence konkrétních realizací pro občany, striktní respektování nové role Evropského parlamentu, kde spolurozhodování je důležitý, kvalita aplikace národními parlamenty a transparentnost eh, hodnot stokholského programu před občany a mladými lidmi. Dynamika vlastně musí musí eh, být srdcem příští eh, uplatňování. Děkuji. Las intervenciones del... Děkuji, tím jsme ukončili příspěvky v rámci spontánních řečníků Catch the Eye. Je mi líto, že ostatních deset kolegů nemělo možnost hovořit, ale není to možné, existuje řád, jinak bychom nabrali velké spoštění. Abychom tedy reagovali na jednotlivé příspěvky, tak dám slovo ministřini Beatrix Ask Zára, Máte slovo. Děkuji za veškeré vyjádřené názory. Jsem velmi potěšena, že poslanci a poslankyně jsou tak eh, zaujati těmito otázkami. Někdo řekl, že program je ambiciózní a to ráda slyším, protože jsme odvedli mnoho ambiciozní práce a je to také prakticky orientovaná práce, protože jsme se snažili sjednotit náš pohled s velmi pragmatickým uvažováním, jak zlepšit věci pro občana. A když jsem naslouchala, tak se mi zdálo, že řada poslanců a poslankyň sdílí tento názor, který je obsažen v návrhu programu, který jsme dnes projednávali. Když se dostaneme k otázce formy, v dnešní rozpravě jsme možná eh, nezaznamenali toto zaměření, protože někdo hovoří o stokomském programu, ale nehovoří se tolik o návrhu usnesení, tedy o vašem stanovisku k návrhu, který byl předložen předsednictvím. Každopádně Někdo uvedl, že v úvodu rozpravy, že proč bychom měli mluvit o návrhu, když už existuje vlastně další nový návrh, který byl předložen. A pravdou je, že Evropský parlament je vlastně v polovině rozpravy. A věci se mění průběžně. V pátek a přes víkend bude předložen další nový návrh. Ale nevím, který poslanec prohlásil, že vlastně jednáme o starém dokumentu. Když se podíváte na stránky rady, tak tam jsme vždy předkládali úplně poslední verzi návrhu. A proto by poslanci měli se snažit eh, zachytit ty změny v návrhu, které postupují na internetových stránkách neustále publikujeme příslušné změny. A pro švédské předsednictví průhlednost, transparentnost byla klíčová. Transparentnost a otevřenost. A proto jsme vedli tolik různých rozprav. A pokud jste nemohli promluvit, tak mi pošlete e-mail, napište beatrice.a zavináč justic a ministru Bilstrovu můžete také napsat. Pošlete e-mail a můžete se vyjádřit. Musíme začít pracovat moderně a průhlednost je cestou kupředu, pokud je o švédské předsednictví. Těším se na vaše usnesení, protože eh, cítím velkou podporu pro tento program. Vaše komentáře byly velmi jemně odstíněné a my si tyto komentáře odneseme a budeme o nich uvažovat. A jsou tu další věci, o kterých bych chtěla hovořit. Dva poslanci zmínili příklady, jak může poslance ovlivnit program. A bylo řečeno, že snad stokomský program není zcela přiměřený a vyvážený a členské státy se eh, nevěří vzájemně, nevěří svým právním eh, systémům dostatečně a chceme říct si občanům, mm, zůstaňte doma a ve vaší zemi je právní systém nejlepší. Pokud chceme překračovat hranice v Evropě, abychom využili vnitřního trhu, měli bychom uvažovat o tom, jak zlepšit procesní práva občanů v celé Evropě. A to, z toho se přesně týká stokholmský program. Proto jsem tak potěšena, že zde byl učiněn první krok předu směrem ke zlepšení procesních práv evropských občanů, tak, abychom mohli zaručit, že kdokoliv je obviněn z trestného činu nebo se stal obětí trestného činu, je tedy obžalovaný nebo obětí, tak má nárok na tlumočení, má nárok na právní pomoc. Monika Makovej hovořila o ekonomické, hospodářské trestné činnosti a korupci a měla za to, že stokholmský program je příliš slabý v tomto směru, ale já jsem to řekla jasně. My jsme zmínili program Greco a neřekli jsme, že budeme pouze Eh, udržovat naše ambice na nízké úrovni. Měli jsme tu celou řadu úkolů, kterým jsme se museli zabývat a chtěli jsme úzce spolupracovat s touto významnou institucí. Pokud se bojovat s organizovaným zločinem, tak se musíme skutečně eh, dotknout finanční otázky, dotknout se peněz. Řada lidí zmínila subsidiaritu a návrh, který je nyní projednáván, je naprosto jednoznačný v tomto směru. Uvádíme, že spolupráce v evropské úrovni na právní úrovni by měla představovat přidanou hodnotu. A to, co členské státy dokážou nejlépe, tak by měla být záležitostí členských států. A to by mělo být záležitostí institucí Evropské unie. Takže si myslím, že mm, zde neodnímáme práva členským státům. Je to něco, co je nad rámec Mělo by to být prospěšné pro všechny občany. Konečně, pokud jde o ochranu e, osobních údajů a integritu, myslím, že Mario Borgesio zmínil tuto otázku a řekl, že vládnou velké obavy z hlediska ochrany osobních údajů a stokholmského programu a hovořil o velkých databázích a sledování a srovnával naši práci v této oblasti a situaci eh, v NDR a v komunistických zemích, které existovaly v Evropě. Myslím, že taková argumentace je skoneč, skutečně odtržená od reality. V východním Německu neexistovala žádná demokracie a ne, nepanovaly tam podmínky podobné tomuto. Ve stokholmském programu posilujeme práva jednotlivce, ochranu osobních údajů a demokratická práva rovněž. A v řadě oblastí posilujeme tyto oblasti. My bychom si přáli, aby Evropská unie měla informační strategii, která by potřebovala vyváženost metodickou a efektivní měnu informací a současně důraznější ochranu osobních údajů, aby byla zachována integrita a bezpečnost osobních údajů a dát při výměně. A poslanci by si měli přečíst příslušné části návrhu programu a za to jsme vlastně byli pochváleni od evropského ombudsmana, který se zabývá ochranou osobních, eh, ochranou osobních údajů. Závěrem jeden poslanec prohlásil, že bychom měli být eh, konkrétní a hmatatelní. A skutečně v bestokholmském programu je celá řada hmatatelných, konkrétních otázek. Někdo z vás uvedl, že jsme pod velkým časovým tlakem, ale já myslím, že to bude ještě horší v budoucnosti, protože vy budete s námi spolupracovat. A to je další fáze, fáze realizace stokholmského programu, kde se budeme zabývat jednotlivými částmi programu. A tam budeme skutečně pod tlakem. Před námi je řada výzev, ale také mnoho příležitostí, abychom věci změnili. Děkuji za vaše vyjádření a skutečně využijte internet, pokud se chcete spojit s švédským předsednictvím. Děkuji. Děkuji, paní ministrině za vaši velmi podrobnou reakci. Jménem Rady nyní dávám slovo panu Tobiasu Belstromovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Vážení poslanci, eh, mohu se připojit jenom k tomu, co říkala eh, paní ministrině v souvislosti se stokholmským programem. A já bych rád srdečně poděkoval za eh, vaše dnešní komentáře. Rád bych také předsedům třech výborů poděkoval kteří um, všichni skvělým způsobem spolupracovali. Myslím si, že jsme měli možnost vidět, že jsou, byli všichni ochotni převzít na sebe tuto velkou zodpovědnost a um, jsme, jsem rád, že na to můžeme být hrdí. Ale um, také bych chtěl poukázat na to, jak je důležité to, aby všichni uh, v tomto důležitém, uh, v, tom, v, této, v tomto důležitém rámci spolupracovali. Spravodaj Mm, upozorňoval na to, jak mm, obrovský je tento e, vnitřní trh a jak ještě bude veliký a mm, jeho zajištění je e, skutečně veliký projekt. A politická spolupráce v této souvislosti je něco, co je na nejvíc důležité a bylo to důležité v minulých letech, ale víme, že že k solidaritě mezi členskými státy toto musí být posíleno eh, i vůči třetím státům. A to je něco, čeho budeme chtít docílit také stokholmským programem. Jsme toho názoru, že toto všechno eh, jsou velice eh, komplikované a široce koncipované otázky, protože politika celkově tady musí mm, eh, být účinná a neexistuje je tady žádná konkrétní instance, která by se o to starala v rámci stokholmského programu, eh, tak aby bylo této solidarity dosaženo. Ale eh, je to samozřejmě velice důležitý výchozí mm, bod a znamená to také, že musí být posílena role Frontexu. A mm, dále si myslím, že je téměř možné konstatovat, že Frontex mm, není eh, jediným eh, gremiem, které tady nese zodpovědnost. Znamená to v určitém smyslu, že Frontex se musí postarat o to, aby situace v členských státech byla vyjasněna, ale mm, v tomto smyslu nemá žádné splnomocnění. Vzpomeňme jenom na situaci ve e, středozemním prostoru. Tady musíme mm, vytvořit celou řadu nových opatření. A veškeré transitní otázky jsou také velice důležité a tady se musíme pokusit Mm, věci mm, provádět tak, jak by se měly a e, v případě všech těchto e, aspektů je důležité, aby Evropský parlament e, se významnou měrou podílel a aby hrál svou roli, která je velice klíčová pro implementaci všech těchto prvků. A jestliže Lisabonská, až vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, tak to samozřejmě znamená veliké změny v souvislosti s eh, legislativní prací, přičemž Evropský parlament eh, bude mít ještě zesílenější eh, legislativní roli, kterou na sebe vezme. A proto si myslím, je eh, tolik důležité, abychom se společně postarali o to, že budeme mít silnější demokratickou kontrolu i na tomto poli. A pak bych ještě chtěl poděkovat za to, že eh, diskuze mm, proběhla takovýmto způsobem. Ehm, Možná ještě ne všichni se k tomuto tématu vyjádřili a proto se kdykoliv můžete ohlásit mailem. A děkuji panu eh, Bilstromovi a teď uzavřeme rozpravu a to příspěvkem pana komisaře eh, Barota. Eh, komise bude reagovat na to, co bylo dosud řečeno protože to byla velice um, ehm, živá. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl zdůraznit kvalitní práci, kterou odvedly vaše tři výbory, to znamená výbor pro právní záležitosti, pan Kastine je zde přítomen, výbor pro svobody, pan López Aguilar je tady a potom také výbor pro ústavní záležitosti. Je to skutečně práce, která je velmi zajímavá a která nám pomůže a pomůže tedy švédskému předsednictví předložit definitivní verzi tohoto stokholmského programu. Jak jste bylo řečeno, tak je pravda, že občané mají trh, ale nemají skutečně prostor svobody, bezpečnosti a práva, i když díky šengenskému prostoru je volný pohyb samozřejmě nyní zajištěn je potřeba z toho, toho využívat. U, uvádím, že hlavní směry proti zneužívání byly také zveřejněny. Dále bych rád řekl, že tento text se mi zdá vyrovnaný. Poté, co jsem vyslechl jednotlivé vaše připomínky různých řečníků, tak ten text dosahuje určité rovnováhy. Je také potřeba říci, že zpracováváme tento stokholský program ve světě, kde organizovaný zločin, cyber, kriminalita se rozvíjí, narůstá terorismus a kde je samozřejmě potřeba, abychom se vyzbrojili proti tomuto. A myslím si, že zde může Evropa přinést přinést přidanou hodnotu. Také bych rád řekl, že máme v tomto prostoru právním stále více občanů, kteří párů, kteří jsou dvoj, mají různou dvojnárodnost. A v důsledku toho je také potřeba, aby mohli uplatňovat svá práva v jednotlivých členských státech, to je tam, kde žijí. A potom se také domnívám, že jsme pokročili ku předu, pokud jde o procesní záruky, jak řekla správně paní Beatrice Ask, a to je velmi důležitá záležitost v rámci stokholského programu. Uvedli jste zde příklad britského občana v Řecku, pokud by byly určité minimální postupy, tak to by samozřejmě ty věci výrazně usnadnilo. A tedy řekl bych, že to, co zdůraznil pan Coelho, je to dlouhá cesta, kterou jsme urazili od Tampere. A dodal bych, že také nemůžeme souhlasit s určitou kvalifikací opevněné Evropy. Pan Tobias Bilström o tom správně pohovořil. Je potřeba také vytvořit určitou rovnováhu mezi evropskou migrační politikou, pokud se nám podaří regulovat nezákonnou eh, migraci. Zatím vším je tak organizovaný zločin, terorismus samozřejmě, to je nepopíratelné, ale také je pravda, že jsme nám podařilo, alespoň se domnívám, zpracovat azylovou politiku podle evropských hodnot štědrosti já samozřejmě nemohu odpovědět na všechny otázky, pane předsedo, protože čas nás tlačí. Pouze bych chtěl říci, že tento stokholský program, jak řekla ministrině Ask, je pragmatický bude moci skutečně sloužit jako akční plán, který eh, bude provádět španělské předsednictví a vážené dámy a pánové poslanci, vy budete se účastnit legislativního procesu. V tom vidím určitě mocný prostředek k tomu, aby se nám podařilo pokročit ku předu v tom prostoru svobody, bezpečnosti a práva, který by byl ve službách občanů. Děkuji parlamentu za práci, kterou již odvedl a kterou ještě odvede ve spolupráci práci a tím, že bude plně zapojen do zpracovávání této legislativy o prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A jako závěr této rozpravy bych zde máme návrh usnesení jménem výboru pro právní záležitosti a jménem výboru pro ústavní záležitosti a právního. Hlasování se bude konat zítra v poledne. Dobrý den, dovolte mi, abych vám řekl, že budu předsedat v mé mateřštině, tedy maďarštině. Podle pořadu jednání máme nyní eh, usnesení Rady a komitikající se společně